Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abychom zahájili schůzi několika sděleními. První to je politování hodné a sice Caroline Lucas mi sdělila, že její mandát v Evropském parlamentu se schyluje ke konci, protože byla zvolena do britského parlamentu. Parlament to bere na vědomí a podle článku 7.2 aktu eh, o volbách eh, do Evropského parlamentu a článku 4, bod 4, druhý pododstavec jednacího řádu konstatuji, že její mandát se uvolňuje k 18. květnu. Rovněž sděluji, že pan Macmillan Scott od 12. května eh, patří eh, do Aliance demokratů a liberálů pro Evropu. Začneme prvním bodem a sice eh, panem Maňkou. Poté následuje zpráva paní Trupl o odhadu příjmu a výdajů na rozpočtový rok 2011. Ale první má slovo pan Vladimír Maňka k opravnému rozpočtu číslo 1 2010. Má 4 minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Díky tomu, že Lisabonská smlouva nabyla účinnost, jsou dnes mnohé postupy přímější a transparentnější. Pravomoci jsou